Taková je solidarita mezi námi, velkými frakcemi. Jistě je vám znám návrh pořadu jednání, pokud nikdo nic nenamítá, tak ho budeme považovat za schválený s doplněním, které předkládá náš hádost politické skupiny. Jde o to, abychom dnes eh, odpoledne začali přímo hlasováním. Upozornili jsme vás na to dnes ráno. Tedy chci se zeptat členů, kteří přicházejí pomalu, poněkud později. Tento bod je přijatý. Dále bod dvě. Oznámení předsedy v našem městníku klubu News. A dále podle běžného zvyku chci říci, že zápis eh, bude schválen ke konci naší schůze, pokud do konce naší schůze nikdo proti němu nevznese žádné námitky a já navrhuji, abychom přímo přešli k bodu číslo 10. Je to tedy hlasování, dostavila se již i Barbara, takže hlasovat můžeme. Začneme s právou. Anne Jensen, která tady není. Je tady? Přijde? Takže bohužel nemůžeme začít její zprávou. A nebo navrhuji, abyste si přeci jenom vzali kruce hlasovací seznamy ke zprávě Anne Jensen. Máte hlasovací karty? Mám pocit, že vyjma Enrikeho byste je měli mít. Právě se roznáší hlasovací seznam. Počkáme tedy dvě minutky, než bude hlasovací seznam rozdán. Tout le monde a sa liste de vote. Mají všichni již své hlasovací seznamy? I Naděžda se blíží. Takže pozměňovací návrh číslo 3, paní Andrea Sen. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Zamítá se. Návrh číslo 9. Kdo je pro? Proti? Držel se někdo? Zamítá se. 10. Pan Pak Sas. Mohli bychom vzít několik návrhů en blok? Byla by to desítka, jedenáctka, dvanáctka, třináctka, čtrnáctka? Je to takto v pořádku? Souhlasíte? Ano? Vy chcete, díl, vy chcete oddělené hlasování pro jakou část? Předseda, paní Marto, chtěla bych, aby o tom pozměňovacím návrhu panu Paxese se hlasovalo odděleně. Děkuji. Předseda. Budeme tedy hlasovat o desítce pana Paksase oddělené. Kdo je pro? Proti? Většina. Zdržel se někdo? Zamítnuto. A čtyři následující skupiny GUE, 11, 12, 13 a 14. O těch budeme hlasovat en blok. Pro? Proti? Zdrželi se? An blok se to zamítá. A nyní pozměňující návrh číslo dvě. Zpravodaje, kdo je pro? Proti? Tři. Zdržel se někdo? Schváleno. Patnáctka paní Andreasen, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh číslo 16 pana Paxase, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. A nyní jsme u úvodních ustanovení. Návrh číslo 4, zpravodaj pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Návrh číslo 1, zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní návrh číslo 5. Tedy promiňte, šestka. Andreasen pro proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní hlasujeme unblock o sedmičce a osmičce pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování pro, proti, I James je dokonce proti. No, to je vaše právo samozřejmě. Abstention. Že ještě jeden se zdržel. O typu. Très bien. Jinak všichni ostatní hlasovali pro. Výborně, děkuji vám. O čem ještě budeme muset hlasovat? Máme zde návrh opravného rozpočtu číslo 1 od Francesky. K tomu nejsou pozměňovací návrhy, o tom jsme diskutovali. Takže budeme přímo hlasovat pro, proti, čtyři. Zdržela se někdo? Děkuji. Takže to bylo schváleno. Blahopřejeme paní zpravodajce. A nyní bod. 11, tam nemáme žádné zajímavé převody. A nyní tedy bod 12. Jose Manuel. Tam je jeden převod. Jose Manuel se k tomu chce vyjádřit. Prosím, má slovo. Com uma alteração Týká se to e, převodu, který je, se týká plánu pracovních míst ASE a má se s nich e, znát, jsou to dvě místa, mají se s nich znát dvě místa 2E. Chci říct, že od května 2011 jsme udělali celou řadu změn v plánu pracovní příz hospodářského a sociálního výboru. E, bylo to 2011 v březnu, kdy jsme schválili 28 změn a já se ptám, zda ty, ty změny, ta změna těch pracovních míst AST v pracovní místa AD. Chci se tam, zda to bylo tedy naplánované pro rozpočet 2013 a zda je to opravdu naléhavé, zda je to urgentní. A já bych tedy toto rád věděl, než bych vám řekl své stanovisko o tom, jak by se mělo hlasovat. A já tedy se ptám, jestli je tady někdo z hospodářského sociální výboru zda by mi mohl tyto mé otázky zodpovědět. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Je zde někdo, kdo zde zastupuje eh, e Vecht? Eh, představte se, prosím. Uh, my name is Johannes Kind. Dobrý den, jmenuji se Johannes Kind, jsem uh, vedoucím jednotky pro rozpočet. Ten plán změny rozvržení pracovních míst je plánem, který bychom nejraději provedli během roku 2012 a nechceme čekat až do roku 2013, pokud je to možné. Tak jsme to stanovili v dokumentu. Jedná se o strukturální změny za účelem toho, aby tito praco- protože tito pracovníci budou eh, vykonávat eh, kvalifikovanější úkoly a chtěli bychom tedy, aby to proběhlo již nebo aby to začalo již během tohoto roku. To je vše, co k tomu mohu říci. Děkuji, říká předseda, pane zpravodaji. Eh, Instituce by si měly navzájem důvěřovat. A protože zde tady hm, hovoříme o malé změně, tak bych doporučil, aby bychom tady měli včasné přizpůsobení, takže já si myslím, že bychom měli hlasovat pro, aby se tedy opravdu ty dvě místa AST mohla změnit ve dvě místa AD. Děkuji vám. Čili kdo je pro? Kdo je proti? Jeden, dva, tři. Zdržel se někdo? Nikdo. Čili tento převod prostředku je schválen. Žádný další, eh, žádná další žádost zde nebyla, ani od pana Fernandese. Eh, co se týče politiky v oblasti nemovitostí, jste také dnes není žádný bod, bohužel. Čili tím jsme skončili hlasování. Eh, Pane předsedo. Pardon, euh, slova má Monika Holomajdo. Pane předsedo, já chci říct, já bych tam k tomu takovou trošku úsměvnou poznámku. Co se týká těch eh, odhadů, tak jsme se museli natolik zabývat těmi vystoupení musím říct, že kdyby polivina z těch vystoupení, z toho, co bylo řečeno, byla pravda, byl bych, byla bych za to ráda. Já tedy prosím, když k tomu někdo vystupuje a hovoří o tom, tak já bych opravdu prosila, aby se nejdříve o tom informoval, než k tomu vyjádří svůj vlastní názor. Děkuji. Za, děkuji. Čili nyní se vrátíme k bodu čtyři. Eh, že žádám více před, eh, místo předsedkyni paní Juto Haug o slovo. Milí kolegové, budeme tedy pokračovat. Náš předseda jde bojovat do volebního boje a bude se snažit zvrátit tendenci pro současného prezidenta. A dostáváme se tedy k bodu čtyři a to je zpráva Giovanella Vigi o trialogu, který se odehrál na počátku tohoto týdne. Giovanni, prosím. Prezidente, eh, il 26 ma... Děkuji za slovo. 26. března, což bylo tedy začátkem tohoto týdne, se konal jarní trialog. Je, byla to taková předběžná schůzka mezi dánským předsednictvím a Evropským parlamentem. Také tam samozřejmě byl zastoupen i komisař a zejména dánské předsednictví. E, tam bylo zastoupeno um, dánským ministrem. Oni zdůraznili hlavní body, které plynou z hlavních směrů eh, z roku 2012, které byly 21. únoru odhlasovány na ECOFINu. V podstatě jde o to, že Rada ukázala, že musíme usilovat o realistický rozpočet, kde jak prostředky na platby, tak prostředky na závazky budou odpovídat skutečným potřebám. Je důležité, abychom měli pod kontrolou výdaje. Rada navíc ještě hovořila o tom, že bude velice pozorně sledovat eh, takzvané rally. A rada také požádala komisi o to, aby poskytla aktualizovanější informace o tom, jak to vypadá s platbami a také o tom, jak to zatím vypadá s čerpáním rozpočtu. Samozřejmě, že stávající předsednictví rady potřebuje tyto informace k tomu, aby například přeskoumalo otázku agentur. Také hovořili o tom, že je zde žádost o 360 milionů eur na, je to vlastně, jsou to vlastně extra prostředky na projekt ITER, ze strany parlamentu jsme zdůraznili eh, následující hlavní body. Už jsem o tom hovořil i na plenárním zasedání ve Štrasburku. Došli jsme k názoru, nebo nakonec jsme se tedy dohodli na určitém postupu. Během těch třístranných rozhovorů jsme se dohodli, že ještě 9. července a 17. září se budou konat další e, trialogy. A 30. týden rada přijme další návrh, další verze návrhu. A mezi 24. říjnem po našem hlasování v plénu a mezi 13. listopadem bude vlastně pak e, další jednání, bude, se bude konat dohodovací řízení. To znamená zřejmě 26. října a bude dohodovací řízení v parlamentu. Mělo by to být do toho 9. 9. listopadu. 21. 10. A pardon, 31.10. 10. a 7. 11. se mají tedy konat ty další dva trialogy. A nakonec jsme, nakonec jsme se dohodli, že tyto ta, ta, ta, ta budou takovými hlavními milníky. A to je vše, co k tomu mohu říct. Děkuji. Eh, Děkuji mnohokrát, Giovanni. Jsme slyšeli, že to nebyl až tak eh, trialog, ale že to byl spíš trojí monolog. Tedy, že každá strana ne, eh, vysvětlila svou pozici, ale bohužel se ještě nedospělo k nějakým závěrům či kompromisům. Dříve než otevřeme diskuzi, eh, tak bych poprosila Francesku, aby doplnila tyto informace, protože ona tam byla také v rámci toho dialogu a to kvůli opravnému rozpočtu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se zúčastnila trialogu jakožto zpravodajka na eh, rozpočet pro rok 2012 a to proto, že eh, komise 21.3. navrhla Eh, navýšit úroveň pládeb na 18 milion eur, aby dokázala zlepšit eh, Fond Solidarity a poskytnout tyto prostředky na záplavy, ke kterým došlo v Itálii, v Ligúrii a v Toskánsku v říjnu 2011. Komise tedy přála 18 milionů eur na platby, tak aby mohla tuto částku dát do fondu Solidarity. Rada eh, to vzala na vědomí, ale zdá se, že jsou to mínění, že ještě tady nemůžou jasně ukázat svou pozici. Komise si vyžádala rychlé řešení a to již proto, že všichni víme, že je to klíčová věc abychom byli rychlí, když uvolníme prostředky z Fondu Solidaritu, protože eh, používání Fondu Solidaritu o rok eh, nebo za rok po krizi či katastrofě, jak si občany eh, nenaplňuje důvěru a proto komise opravdu trvala na tom, že se to má odehrát rychle. Rada ovšem je v té věci velice obezřetná a pan předseda Lamasur připomenul v rámci této zkusky, že minulý rok jsme Eh, použili instrument eh, negativní rezervy za maďarského předsednictví a to by mohlo být také urgentní řešení, tak abychom mohli rychlým způsobem zmobilizovat prostředky z tohoto fondu. Teď tedy čekáme na postoj rady. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych říct, že je to samozřejmě nutná věc a Časy se tedy mění, jak vidíme. A nyní zahajujeme diskuzi a jako první má slovo Karl Haklund. Danke, Frau Vorsitzende. Uh, thank you, Joe. Děkuji, paní předsedkyně. Äh, děkuji, Giovanni, za zprávu. V naší skupině s obavami sledujeme vývoj, který směřuje k novému projednání rozpočtu na příští rok, protože jsou tam rozdíly v platbách a závazcích, čili ten úkol je velmi náročný a měli bychom být tedy sjednocení, silní a odhodlaní, abychom tato jednání absolvovali, bylo to jednání paralelně, což eh, je o to horší. Já jsem slíbil, že kromě toho hlavního problému o platby se zmíním ještě i o dalších. Eh, s panem eh, Maldrem, který je tady se mnou, se shodneme na tom, že je dobře, že tady s koordinátorem jsme se dohodli, že se do toho pustíme a v podstatě je tedy to, jde tedy o to, že eh, abychom měli prostředky na splnění všech závazků eh, v rozpočtu 2013. Tak samozřejmě jsou otázky takové, jestli eh, čísla předložená radou jsou správná, takže my si musíme skutečně vyjasnit, jak na tom právě teď jsme. Obecně První bod je takový, že my podobně jako v loňském roce musíme urychlit prováděcí opatření, eh, pokud se týče tedy rozpočtové strategie a samozřejmě také eh, se týká tedy těch eh, strategických priorit eh, až do roku 2020. To je něco, na čem bychom se měli být schopni shodnout. Dále, eh, pokud se týče přesun prostředků do projektu ITER, to je otázka, která se na nás blíží a my musíme tedy zajistit to, abychom tím neporušili cíle právě té strategie do roku 2020, eh, to tak v loňském roce skoro bylo. A dále bychom měli podle některých názorů dodržet závazky vůči Palestině v rámci mezinárodní dohody. Čili ano, toto jsme chtěli také zdůraznit. To jsou tedy ty hlavní body, které bychom chtěli v dané fázi vypíchnout a Eh, v podstatě víc než kdykoliv jindy je třeba, abychom byli sjednoceni jako parlament. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji vám. Pan Godmanis. Děkuji vám. Eh, já si opravdu myslím, že nejhorší je být pravodajem na rok 2013. Já se to pokusím vysvětlit. A já mám taky pár otázek a návrhu na DG Budget z komise. Minule, když jsme se za zavřenými dveřmi setkali s panem Levandovským, eh, co bylo to hlavní, co on říkal? Říkal, že jsme v roce 2012 a že komise se pustí do takzvaného finančního inženýringu což je slangový výraz, který znamená, že pokud nemáte peníze na to, abyste platili všechno, tak prostě něco nes, eh, prostě nesplatíte to a splatíte z toho někomu jinému, pak to zase seberete od tamtud, přesunete jinam a tak dále. No, prostě když třeba eh, u nás eh, se, že tako, se toto využívá třeba eh, v, eh, v plát, vyplácení, případně nevyplácení fondu z soudržnosti a tak dále. Ano. My jsme, nám se to třeba stalo, že bylo co si domluveno v prosinci a Eh, já třeba dneska vím, že eh, dnes nemají peníze na to, aby nám to skutečně proplatili. Čili jestliže eh, se teď bavíme o roce 2012 a to ještě ne 2013, tak jestli, otázka je, jestli bez upraveného rozpočtu se tím nějakým způsobem protlučeme pomocí toho finančního inženýringu, protože když se nebudou plnit závazky, tak skutečně z toho bude povyk. A v roce 2013 tohodle finančního inženýrství bude třeba desetkrát tolik a zkusím vám vysvětlit proč. Nevím tedy proč, ale ve finančních výhledech ještě v těchto do roku 13 nejvíce peněz na eh, závazcích a výplatách se týkalo soudržnosti. Eh, já nevím, proč, ale ty závazky ty byly rozděleny naprosto rovnoměrně, prostě každý rok jedna sedmina. A přitom jsme velice dobře věděli, že platby v roce 7 budou víceméně nulové. A e, jestliže tedy e, to tak je a víme o tom, že tedy v roce 7 se nevyplácí nic, v roce 2008 jsou nějaké zálohy, možná 10% eh, té sedminy. No. Takže se prostě ví, že v těch prvních dvou letech se ty prostředky nevyužijí, ale potom v pozdějších letech té sedmileté periody eh, se žádá více peněz. No, ale tím vzniká další problém, což zase komplikuje finanční inženýring, a sice my jsme tady v roce 2009 měli určité činnosti a použili jsme ty prostředky pro eh, jiné účely. Eh, to je program Eh, ekonomického zotavení přes 5 milionů, 1,2 eh, milionu, eh, tedy miliard, nikoli milionů, ale miliard potraviny a tak dále. Čili zdá se, že prostě ty peníze se vyplatily jinde, čili ty závazky Eh, se nakonec nevyplatil i na soudržnost, ale prostě kam si jinam. A jestliže tady jsme v roce 2012 a blíží se 2013, no tak ty peníze už tady nejsou, ty už jsou pryč. A já se teď ptám, jestliže šéfové vlád v radě schválili rozpočet na sedm let a některé z těch peněz se prostě vyplatili jinde, no tak co se bude dělat? Oni vlastně víc peněz nedají, nebo prostě víc peněz nebude, jenom ten sedmiletý limit. Takže co bude dál? Takže eh, mě by skutečně eh, zajímalo, eh, pan zpravodaj, kdyby se nad tím zamyslel, prostě jak to vlastně bude. Já skutečně nechápu, odkud se mají vzít peníze, které mají být na výplatách vyplaceny v letech 12 a 13. A těch peněz bude daleko více než, než eh, ty závazky. Eh, no, nevím jak. Prostě právně je to neřešitelné. To, to víme vlastně už eh, z Itálie a ze Španělska. My tady Eh, víme, že prostě peníze jsou eh, členské státy utratily, teďka předkládají účtenky a teď je to třeba proplatit. No, eh, jestliže pan Levandovský říká, že tady má nějaké peníze, že to nevyplacená rezerva a teď vlastně v tom sedmém roce tady pořád jsou nějaké závazky. A já nevím, možná se úplně mílím, ale jestliže máme závazky, které jsou tady na to, aby se vyplácely na soudržnost, ale v krizi se, podle návrhu komise se tyto peníze stráví, tedy spotřebují jinak, eh, tak jako, jak to chce teď komise provést s těmi eh, závazky. Čili to by prostě muselo být eh, schváleno taky radou a parlamentem, ale Prostě ta matematika v tom sedmém roce sedmiletého období je neúprosná. Já nevím, já bych skutečně byl eh, rád, kdyby zpravodaj se tím zabývá nejenom na rok 13, ale také 12. A to není otázka jenom prostě na začátku roku, ale celé filozofii můžeme eh, to prostě udělat tak, že jako když se půl roku neplní, tak se peníze nějak useknou, nebo co? Nebo eh, když eh, půjdeme do opravného rozpočtu, tak se dostaneme nad strop, nebo já nevím, jak to chceme udělat. To jsou prostě otázky, já nevím, jak vypadají odpovědi, ale prostě týká se to trialogu, dohodovacího řízení a to potom bude už opravdu těžké. Děkuji vám. Ja, vielen Dank. Die Frage der... Děkuji. Otázka finančního inženýrství komise není nezajímavá. Až tady dokončíme tuto debatu, já potom předám slovo komisi a možná se nám dostane od komise již vysvětlení. Prosím nyní další řečnice. Děkuji, Juto. Velice děkuji za slovo, je to. Myslím si, že bychom k tomu měli zaujmout pozitivnější přístup, pozitivní a optimistický. Můžeme zde přece jenom najít něco pozitivního. Například můžeme vypíchnout některé pozitivní věci, které vyplynuly z toho trialogu. Na těchto schůzkách budeme mít stále k dispozici stejné číselné údaje. I, bude to tak i během dohodovacího řízení, eh, i když v minulosti tomu tak nebylo. Tak eh, myslím si, že rada nám dovolí najít rovnováhu mezi úspornými opatřeními a mezi snahou financovat všechny nové politické koncepce, ale od komise i od rady jsme slyšeli spíše věci, které nás trošku které nás nepokojují, protože hovoří o tom, že v roce 2013 bude velice malá marže v rámci víceletého finančního rámce. Co to znamená pro radu? Znamená to, že se že vlastně dochází ke zrušení, zrušení těch eh, závazků. Opravdu se vlastně osekávají zákazky, eh, závazky. Pokud chcete menší rozpočet, tak prostě musíte některé eh, závazky zrušit. Pokud chcete na, eh, ještě navíc peníze na ITER, nějakých 360 milionů, pak chcete také peníze navíc na přistoupení Chorvatska, tak to bude stát spoustu peněz a zde není už v tom rozpočtu dost manevrovacího prostoru. Jak chcete, pokud chcete prioritně financovat tyto projekty, tak pak ty peníze nezbudou na ostatní věci kolega hovořil o tom, že být zpravodajem pro rok 2013 je eh, jednodušší a já si myslím, že můj úkol rozhodně nebyl lehký a ukáže se, eh, jak to bude potom s tím eh, s tou přípravou pro rok 2013 získáme všechny argumenty k tomu, abychom dokázali obhájit své názory. Zatím je zde velice silný tlak ze strany rady a teď e, nastane jakási zkouška a na tu zkoušku se musíme dobře připravit, musíme si připravit argumenty. Bude to velká debata o celém budoucím víceletém finančním rámci, o vlastních zdrojích. To jsou všechno otázky, které nás čekají a já si myslím, že musíme hájit svou pozici, že potřebujeme více peněz do rozpočtu můžeme využít eh, flexibilitu, můžeme využít různé té marže pro financování ITERu. A co se týče přistoupení Chorvatska, tak můžeme ještě změnit nebo pozměnit finanční rámec. Tak tomu bylo i v případě, kdy v minulosti přistupovaly jiné země. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě můžeme si to rádi vyslechnout. Pokud nám rada chce sdělit, že by chtěla seškrtat závazky, ale potom si musíme položit otázku, kde to chtějí seškrtat, kde je to vůbec možné. Máme totiž právní základy pro veškeré závazky, které jsme na sebe vzali a ty jsme si sami nevymysleli, ty jsme vypracovali a přijali společně s radou. Takže zde existují právní nároky a tyto právní nároky je možné také vymáhat. A já bych se nerada dostala do situace, kdy členské nějaká zemská země či nějaký region půjde před Evropský soudní dvůr a bude žalovat Evropskou unii. Já vím, Giovanni nemá lehký úkol, ale my mu budeme muset všichni pomoct a podpořit ho a pokusit se to radě takto vysvětlit. Salvador, prosím. Děkuji mnohokrát. Co se týče této otázky, chci říct, že někdy se zdá, že jediná instituce, která se zabývá členskými státy, je Evropský parlament. My tady hovoříme o prostředcích na ne na platby, ale to jsou prostředky pro členské státy. Vždy to jsou členské státy, které eh, chtějí, eh, aby ty kompromisy šly v jejich prospěch. A nyní jsme v situaci, která je poněkud podivná, a totiž, že v zásadě rada vlastně eh, jak si funguje a koná sama proti sobě. Instituce musí být nyní více než kdy jindy důvěryhodné. Potřebují to důvěryhodnost. Potřebují a tu důvěryhodnost budou mít, potřebují vůči občanů a také vůči závazkům, které na sebe přijali. A závazek, který na sebe přijala rada v oblasti plat, pladeb, je něco, co by prostě měla rada splnit. A já chci přejít nyní k otázce Fondu Solidarity. Fond Solidarity má miliardu eur. A sama rada tady přijela na sebe závazek a opravdu se zavázala nařízením, kterém schválila, že to bude urgentní naléhavý fond, který bude reagovat rychle. A to je přesně to, co občané očekávají od institucí. A nyní, co se děje? Tady se ten proces jaksi oddaluje, celé se to prodlužuje a kdo za to může rada. To, co se stalo v Itálii, a hovořilo se zde o tom, říká se to toho opravného rozpočtu číslo dvě. bez eh, Toskánska a tak dále, to se stalo v říjnu 2011. A my tady hovoříme o škodách v objemu 722 milionů eur a ten návrh je 18 milionů eur, kdy tedy Rada má fond ve výši 1 miliard eur, má tam <clears throat> nařízení, které je jasně schváleno, právní základ existuje, tady je žádost o 18 milionů a my tady máme fond Solidarity a rada nám říká, že by chtěla pozastavit fond Solidarity a jsou to, je to pořád těch 18 milionů eur, to je částka, která je asi 12,8 celkové výše škody. A či ještě méně. A tento nástroj, Fond Solidarity, to je něco, co tady máme neustále hlásat. Ne, tento nástroj musíme používat. A já to tedy vyžaduji od rady, aby byla důvěryhodná a aby na sebe převzala odpovědnost a plnila závazky, které existují. Děkuji. Danke sehr. Děkuji mnohokrát. Na závěr ještě Giovanni. Grazie, presidente. Intanto ringrazio i colleghi eh, della... Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat kolegům, kteří vyjádřili své názory a za to, že pochopili, jak je obtížným úkolem je být zpravodajem pro budoucí rozpočet. Myslím si, že takový, že zpravodaj však může být důvěryhodný vůči tomuto výboru i vůči Evropskému parlamentu, eh, pokud bude mít dostatečnou podporu, zejména co se týče prostředků na platby, protože jinak celý ten rozpočet Evropské unie nebude důvěryhodný a vůbec eh, nebude možné ani čerpat tento rozpočet. To znamená, že všichni, kteří se zabývají rozpočtovým procesem, by měli být velice obezřetní a měli bychom sledovat to, co říká komise. Měli bychom se podívat, jak je to s rozpočtem na rok 2012, s čerpáním, s, čerpáním rozpočtu. Eh, potřebujeme dost prostředků. Měli bychom celkově provést určité odvážné volby. Myslím si, že zpravodaje v tom musíte podpořit a pokud ho podpoříte, tak získá důvěryhodnost nikoli pouze zpravodaj, ale celá, eh, celý Evropský parlament. Tento eh, rozpočtový postup vlastně teprve začal. Eh, ten jarní trialog je taková pouze spíše technická schůzka. Každý si stanovil své priority. My máme také určité pokyny, které se týkají priorit parlamentu. A jednou z takových našich eh, priorit je, abychom se dobře podívali na prostředky na platby, protože to je důležité pro to, aby rozpočet fungoval dobře v praxi a aby to všechno do sebe dobře zapadalo. Takže je důležité podívat se především na platby. Vyjádřím se ještě k tomu, co říkal kolega Goodmanes. Samozřejmě, že politika soudržnosti zatím eh, měla spíše eh, závazky než skutečné platby. Zatím hodně těch projektů je v těch prvních fázích a teprve v těch dalších fázích eh, se provádí platby. To samozřejmě také navyšuje objem těch takzvaných ralů. Nicméně celkově lze říci, že z finančního pohledu je to všechno ve funkčním rámci pro jednotlivé programy. Takže je opět důležité, abychom to všechno dobře propojili. A nakonec chci říci ještě jednu věc. Letos jsme do pokynů zdůraznili to, že Rada musí brát v úvahu, že v minulých dvou letech se, se hodně žádala vlastně maximální platby a nehledaly se možnosti škrtů. To znamená, že pokud Rada chce se vydat určitou cestou, tak také za to musí ale nést odpovědnost. Kolega například velice dobře upozornil na politiku soudržnosti. Politika soudržnosti, tam vlastně toto je způsob, jak se peníze navrací zpět do členských států. To znamená, komise by za to, pardon, rada by měla mít za to odpovědnost. My jsme vlastně takovým vykonavatelem vůle Ehm, je důležité, abychom pokračovali v politikách, které fungují. A pokud komise na konci roku 2011 má pouze ehm, zbytky ve své pokladně eh, a chce ještě mít některé ehm, další výlohy, například se hovoří o Řecku nebo o dalších zemích, které mají velké problémy se státní pokladnou, tak to jsou takové věci, které nelze dělat dlouhodobě. Musíte mít nějaký strukturálnější přístup. To znamená, pokud to bude zapotřebí, tak napneme všechny své síly a bouchneme pěstí do stolu. Der zweite Teil Děkuji. Přeje si ještě druhá část italského dva k tomu něco podoknout, Francesco? jak eh, už eh, eh, řekl kolega Fernandez, tak tady skutečně jde o naši důvěryhodnost a také o důvěrnost rozpočtu. Jestliže ten solidaritní příspěvek má být menší eh, ve srovnání se s celkovými škodami. A jestliže eh, se utkáme s radou, tak eh, jak budeme bránit svá stanoviska jako parlament. Já už jsem také řekla, že návrh komise podporuji. Komise totiž si přeje zkrátit lhůty a bude třeba splnit určité technické podmínky pro to, aby se prostředky dávaly k dispozici rychleji. Ovšem musíme počkat, eh, co na to rada. Ano, tak eh, pan eh, generální tajemník za komise nám k tomu teď na závěr může něco říci a snad to bude nějaká taková první částečná odpověď na otázky pana kolegy. Děkuji. Paní předsedající, pan eh, komisař Lewandowski, když hovořil o finančním inženýringu, tak eh, jistě chtěl říci, pokud to tak eh, mohu říci, musíme jaksi s uměleckým způsobem zakázat financemi tak, abychom nějakým způsobem se vyrovnali s přáními, které, která se tady objevila ke konci loňského roku. My obvykle na vyřešení těchto plateb máme zpravidla dva měsíce čas, ovšem na začátku roku to bývá vždy komplikovanější. Jestliže eh, je, to je vlastně doba, kdy je třeba uhradit členským zemím eh, to, co vlastně oni financovali ze svého. Čili toto je práce navíc a v podstatě musíme tímto způsobem eh, vyřešit eh, platby celkem za 5 miliard eur. Tak to vlastně je v souvislosti s tím lidským prosincem. My jsme to nějak zvládli. Velice přesně jsme se snažili dodržet eh, řízení finančních toků, zejména pokud se lhůt týče. Čili myslím, že jsme eh, touto obtížnou fázi nějak propluli, i když tu a tam eh, byla nějaká ta platba trochu spožděná. Ale začátkem dubna budou tedy určitě proplaceny úplně všechny platby, které komise k proplacení dostala a které byly prověřeny jako oprávněné. Takže počátkem dubna už určitě nebude žádná členská země, která by měla ještě neohrazené pohledávky, poněvadž skutečně toto je nutno platit včas. Samozřejmě s ohledem na tom, jaké prostředky máme k dispozici. No, jak to bude vypadat v druhém pololetí, tak to už je něco jiného Zkušenost z roku 2011 nám ukázala, že není vyloučeno, že bychom opět mohli dostat takovou velkou vlnu žádosti o platby právě ke konci roku. Není to nepravděpodobné. A mohlo by se zase stát, že budeme mít trošku potíže s prostředky na proplacení, pokud tedy komise bude chtít se zachovat tak, jak se zachovat v podstatě má. Čili tak jak to máme s prostředky na výplaty na 2012. No ale prostě na všechno je vhodný čas a existuje celá řada vyzkoušených technik, eh, jakým způsobem tedy si prostředky vypůjčit tam či onde. A když eh, to bude nutné, tak eh, si zažádáme o převod prostředku. Mm, my jsme třeba v loňském roce žádali o 400 milionů eur a dostali jsme jenom polovinčku, čili vlastně mnohem méně, než kolik jsme doopravdy potřebovali. Eh, na konci roku totiž došlo k následující situaci. Některé členské země se velice energicky snažili získat peníze, aby se na ně nezačala vztahovat to nepříjemné pravidlo. No a dá se počítat s tím, že v poměrně velkém rozsahu se to tež projeví také letos, ale nevíme v jakém, v jak velkém. Možná, že někdo má pochybnosti o komisních statistikách, tady to zaznělo. Já bych se chtěl ohradit proti takovému to obvinování. Naše čísla, která poskytujeme parlamentu a radě, jsou skutečně seriózní a jsou to čísla, která se opírají o informace, které máme eh, v, tedy v rámci toho sdíleného řízení s členskými zeměmi. Takže tolik, eh, abych tady popsal pohyby prostředků na začátku roku a k perspektivě na příští rok. Eh, pokud se týče rozpočtu na rok 13, tak tady se komisař Levandovský vyjádřil, myslím, naprosto jasně. Komise opravdu splní své povinnosti, předloží reálný návrh. A Ehm, tak, aby to odpovídalo těm žádostem, které přiměřeně lze tedy očekávat eh, na rok 13 a samozřejmě také s ohledem na stávající eh, rámec. Tolik tedy ke komentářům pana Gudmanise. Děkuji vám. Myslím, že si můžeme být všichni jisti, že výhled na dalších, eh, další vyjednávání o rozpočtu a to, co bude předcházet, eh, tak eh, to není úplně růžové. Tak a teď se dostáváme k bodu číslo 6, pětku tím máme za sebou a číslo 6 je zpráva o k více letému finančnímu rámci. Máme tady z vyjednávacího týmu eh, pouze eh, pana kolegu Kalfina a já ho nyní prosím o krátkou zprávu. short report. Uh, oh, on the GAC and the contract group. You can do it uh, all, the, all together. Uh, it speeds up. Thank you. Dobře, čili já o tom pohovořím. Děkuji, paní předsedkyně, já tedy o tom pohovořím najednou. Jsou zde v podstatě hlavně tři události, k nímž došlo, budou velice stručný. Eh, konala se konference o VFR. Myslím si, že většina z nás se také konala, eh, se eh, účastnila této konference, což bylo vynikající fórum. Měli jsme tam také výborné panelisty. Pan komisař Levandovský měl dobrou prezentaci. A pak tam také byla diskuse a myslím si, že tak celkově bychom se shodli s tím, že tam sice nedošlo k žádné dohodě, ale ta diskuse byla velice konstruktivní a každý mohl vystoupit, každý mohl říct si svůj názor, čili to bylo užitečné. A my budeme hledat ještě další způsoby, jak komunikovat s jednotlivými vnitrostátními parlamenty ohledně otázek víceletého finančního rámce. Dále eh, rada GAC, která se konala v pondělí. Ehm, byli jsme informováni před konáním a pokonání. Eh, tato první rada pro všeobecné záležitosti hovořila o první části vyjednávání, která by měla být vlastně dokončena do června. to vlastně bylo všechno, kromě eh, politiky soudržnosti, politiky zemědělství. Eh, předsednictví také předneslo eh, dokument, který byl zaslán členským státům, proběhla diskuse. Opět mohu říci, že ještě není zcela jasné, jaké budou body, kde předsednictví nalezne schodu. Zatím zde máme spíše pouze názor nebo postoj ze strany kom- rady ale také jsme diskutovali o mnoha věcech. My jsme hovořili například o, a to souvisí i s Evropským parlamentem, hovořili jsme o otázkách, které jsou eh, v těch eh, otázkách pro vyjednávání. Jsou zde vlastně dvě pozice. Je zde dialog, o víceletém finančním rámci, to je postup souhlasu a pak je zde diskuse o právním základu a to je postup spolurozhodování. To znamená, že předsednictví bohužel někdy eh, vlastně v rámci jednoho dokumentu směšuje eh, rozdílné věci, protože jsou zde dva eh, postupy, dva zákonodárné postupy které se liší. To znamená, že musíme být velice pozorní, protože bude se ještě hovořit o politice soudržnosti a o zemědělství a vím, že mnoho kolegů jsou velice citliví právě na tyto otázky v souvislosti s VFR. Je to tedy takové, jsou to takové první komentáře. Musíme si také uvědomit, že je dost velice těžké všechno definovat je také dost eh, těžké rozlišit, co je v, tom, v těch sektorálních otázkách, co je v otázkách pro víceletý finanční rámec. Dále, co se týče rozpravy, která proběhla eh, na Radě pro všeobecné záležitosti, tak eh, my jsme tedy byli informováni Eh, o těch výstupech eh, zde mohu být velice stručný, protože ten, eh, celá ta schůze se přednášela přes internet, takže pokud vás zajímá, můžete se na ní znovu podívat. Bylo to přes ten webstream. Také se hovořilo obecně o velikosti rozpočtu. Země říkali, že očekávají škrty ve, v každém okruhu rozpočtu a je tam tedy zejména osm zemí, které vlastně podepsaly dopis eh, v tomto směru. Dále proběhla rozprava o flexibilitě, což je také velice důležité téma pro Evropský parlament. Návrh komise je v podstatě takový, eh, že oni chtějí minimální flexibilitu v rozpočtu, my s tím nesouhlasíme, jsou na to ještě různé názory ze strany členských států. Některé členské státy chtějí větší flexibilitu, jiné naopak menší flexibilitu. A je zde tedy otázka, nakolik tam ještě bude mít v tom slovo Evropský parlament. Dále proběhla e, diskuse o tom, zda, mm, zda Evropský rozvojový fond eh, má být vlastně v, v, uvnitř rozpočtu nebo mimo rozpočet. Jsou to věci, které bychom chtěli mít uvnitř rozpočtu, nicméně s odpovídajícími stropy a s odpovídajícím financováním. Na to se také názory velice lišily ze strany členských států. Pak tam byly ještě další otázky, například zda v horizontu 2020 eh, se má financovat pouze vědecká excelence nebo i eh, cíle, které se nazývají eh, schody k excelenci. Nechci vám nechci hovořit příše, pří, příliš o podrobnostech. Pokud vás to zajímá, tak můžete tu debatu vyhledat na internetu. Je to dost krátké, protože každá země vlastně měla pouze tři minuty k tomu, aby vyjádřila svůj názor. Předsednictví s tím bylo spokojeno. Já sám nevím vlastně ještě, kam všechny ty diskuse povedou. Další Rada pro všeobecné záležitosti se bude konat v Dubnu v Lucemburku a chce se věnovat otázce politiky soudržnosti a společné zemědělské politice. Předsednictví zatím dodržuje kalendář, který vypsalo, to znamená, že v květnu chtějí hovořit o kombinovaném dokumentu a v červnu by to mělo být všechno přijato a schváleno radou. Čili to jsou informace o té první radě pro všeobecné záležitosti. Chtěl bych vám ještě říci, že i tento týden se konaly některé události. Předseda Schulz hovořil s kontaktní skupinou, hovořil o vnitřním postupu. Opět se to týká práce na víceletém finančním rámci. A pak zde ještě zůstávají dvě důležité otázky. Ta první říká, První otázka zní, eh, do jaké míry se mají vlastně výbory um, do, do, do, eh, když se výbory nedokážou dohodnout, do jaké doby se mají vlastně vést ty diskuse. Takže nakonec se dohodli, že to bude těsně předtím, než proběhne to první čtení. To vlastně byl návrh pana předsedy Šulce. Možná si představíte, že některý, někteří předsedové výborů by to chtěli ještě protáhnout, ale myslím si, že zatím je to takové řešení, které povede ke konsolidovanějšímu postupu v rámci Evropského parlamentu. A předchoz, na předchozích schůzce kontaktní skupiny žádalo mnoho členů o určitý kalendář, o určitý harmonogram a dnes už jsme takový harmonogram získali. Předseda parlamentu si ho vyžádal od předsedy Lamasura, Čili zde máme návrh harmonogramu pro přípravu víceletého finančního rámce. S vaším dovolením bych pouze zmínil několik věcí, několik nejdůležitějších dat. Chtěli bychom mít zprávu, průběžnou zprávu o VFR. V podstatě, až bude formalizovaná pozice rady. To znamená, že jakmile v červenci bude skončeno to jednání, tak potom by proběhly rozpravy ve specializovaných výborech. V září mohou hlasovat o, stanoviska, o stanovisku a na začátku září, 6. září, eh, bude první diskuse ve výboru pro rozpočet. Bude to vlastně o návrhu předběžné nebo průběžné zprávy a do začátku listopadu bychom to všechno chtěli dokončit. To znamená, že my si přečteme eh, stanovisko rady a ještě předtím, než se bude v prosinci konat eh, schůz, eh, summit, tak vlastně dáme k dispozici náš názor. Doufejme, také budeme muset přijmout usnesení. Bylo by to vhodné v květnu, abychom vyslali celý Evropský parlament určitý signál. Bylo by to v květnu, tedy před červnovou radou. Je to však zatím ještě určitá možnost. Uvidíme, jak obecně půjdou ta vyjednávání, jak to bude vypadat. Mohli bychom třeba v tom usnesení něco trošku zdůraznit nebo trošku potlačit. To usnesení by nám v tom mohlo pomoci, ale o tom stačí se pak rozhodnout až v pozdější fázi. Děkuji. Děkuji. Předseda parlamentu tuto informaci předá rovněž výborům. A to, co bychom měli udělat, je následující. Měli bychom říct veškerým kolegům ve výborech, že mohou pracovat na základě legislativních usnesení. Jediné, co nemohou, je dělat něco e, v oblasti čísel. Neznamená to tedy, že e, tady všem radíme či doporučujeme, aby e, počkali, až skončí letní přestávka. Ne, práce na výborech pokračuje a je to nutné, aby se tam hovořilo o zásadách a směrech těch reform jednotlivých politik. Je důležité o tom hovořit a e, nalézt na to schodu. Chtěl by někdo vystoupit k tomuto bodu na pořadu jednání? Ne, není tomu tak. A prosím, pan Rojke. Já bych se chtěla jenom na jednu věc zeptat. Blížíme se dohodě v tom smyslu, že výbory nebudou pracovat s čísly. Ale jak to vypadá eh, s tím formálním hlasováním o usnesení? Bude tam nějaké formální hlasování bez čísel? To by tedy znamenalo, že bychom pak museli jít znovu do výboru a pracovat čísly, či eh, dojde k tomu, že legislativní práce se řádně ukončí a pak se teprve hlasovat bude teprve v okamžiku, kdy budeme mít k dispozici konkrétní údaje o číslech. To by bylo logičtější. A výbory toto zajímá. Ptají se nás na to, jakožto výboru pro rozpočet. Chtějí tedy vědět, kdy se bude hlasovat a zase bude hlasovat čísly či bez se. Pan předseda Schulz to ještě jednou vysvětlí a probere to na konferenci předsedu. Na kontaktní skupině se dohodlo, že výbory až do konce práce výborů mohou vše projednávat bez čísel, ale nepůjdou na plénu. A na plénum se půjde až v okamžiku, kdy bude jasně stanovit celkový rámec. Tedy práce ve výborech ano, ale bez čísel, a nepůjde to na plénum. by to tedy, že formálně, z formálního hlediska tedy nebude hlasování ve výborech. Ano. Eh, bude se tedy hlasovat ve výborech o číslech? Je možné si dohodnout cokoliv, například i procentní sazby v určitých oblastech. A navíc já si myslím, že to fungovat bude. My máme tuto představu, že se na výborech dohodne všechno, i veškeré principy a zásady, že se to pak nebude muset znovu celé otvírat v okamžiku, kdy budou k dispozici všechna čísla, že se to opravdu vše dohodne pevně bez čísel. No, ale Dominik právě řekl něco velice důležitého protože on je členem výboru pro dopravu a pokud výbor pro dopravu chce představit třeba zprávu o e, propojování Evropy, tak pak se tam hovoří třeba o třech miliardách eur a ten konečný návrh bude snížen. To znamená, že by to všechno znamenalo, že bychom tedy vlastně hlasovali pouze o té legislativní části, ale vůbec eh, tam nebudou ta čísla? Podle mého názoru by bylo jednodušší, pokud bychom nešli vůbec na plenární zasedání a zůstali na úrovni výboru. No, no to je pravda. U politiky soudržnosti a u zemědělství je to něco jiného, nebo u těch příslušných výborů je to také něco jiného. Ale když hovoříme o tom nástroji Connecting Europe, tak je dost těžké ohodnotit a posoudit to financování. Já to všechno chápu, ale co budeme dělat na výborech? Máme tam Connecting Europe, komise tomu chce dát, na to chce dát 40 miliard eur, ten, na ten program, to by to mají být ty prostředky, které na to půjdou. Já jsem přesvědčena o tom, že kolegové ve výboru pro dopravu eh, minimálně budou myslet na těch 40 miliard, až budou eh, hovořit o těch zásadech, jak to chtějí přesně udělat. Ale oni to prostě tam nebudou moci zapsat do toho, protože my těch 40 miliard prostě ještě vůbec nemáme. A to platí i pro mnohem menší programy. Například víme, že některé programy které Evropská unie chce mít, zcela konkrétně například v oblasti životního prostředí, například program LIFE, to je desetina toho, co eh, má být alokonováno na Connecting Europe, ale i tam je třeba, aby nebo je možné se dohodnout na těch zásadách nejdříve a když potom možná dostaneme 3,6 miliard eur, či dokonce 7, tak to bude výborné. A už budeme přesně vědět, podle jakých zásad eh, budeme chtít potom, eh, jak si použít těch 7 miliard. Ale bohužel zatím musíme pracovat zcela bez čísel. A pak je zde to, co právě řekl i Vajlo. Pokud my, tedy my jako výbor pro rozpočet, budeme mít naše stanovisko k představám rady a až na ně budeme pracovat, tak jednotlivé odborné výbory samozřejmě budou muset předložit jejich stanovisko k našemu stanovisku a tam eh, v tom okamžiku samozřejmě s čísly pracovat budou, to je jasná věc. Ale ta základní práce, která musí probíhat již nyní, ta prostě bude probíhat bez čísel. Eh, tak eh, já naprosto souhlasím, o čem se tady hovoří, ale já bych chtěl eh, poznamenat eh, jednu věc eh, například k tomu Connecting Europe. Já si myslím, že ten legislativní obsah závisí na číslech a to může být zdroj problémů. Jestliže máme tady kohezní fondy 10 miliard a jestliže toto odpadne v rámci Connecting Europe, tak je třeba se změnit celý program, ten taky musí spadnout celý text. Já nechci být poslem špatných zpráv, jenom říkám, buďme opatrní. Měli bychom tedy počkat, až budeme mít k dispozici všechna čísla. Ano, já teď eh, nehovořím eh, jako eh, zástupce rozpočtového výboru, ale spíše zemědělského výboru a zpravodaj k financování společné zemědělské politiky. My máme nyní ve zprávě bod zdůvodnění, který říká, že obsah, eh, který eh, následuje eh, tedy z tohoto rozvojového fondu, tak ten se vztahuje na návrh komise eh, pro víceletý finanční program. Pokud by došlo ke zvýšení nebo snížení prostředků, pak je třeba podle tohoto bodu zdůvodnění eh, nového přeskumu. Čili samozřejmě hm, budou tady posměňovací návrhy a tak dále, ale chceme, aby se to závěrečné hlasování skutečně odehrál teprve tehdy, když původní návrh víceletého rámce komise a výsledek, který, ke kterém jsme dospěli, jsou kompatibilní. Jinak to budeme muset tedy ještě jednou projednat a předělat. Děkuji. ještě mám jednu informaci na doplnění. Když se říká, že my tady ve výborech navrhujeme dva pozměňovací návrhy horizontální povahy, to znamená, že všechny výbory by měly schválit identické pozměňovací návrhy a pokud se hovoří o finanční obálce, tak nebude se hlasovat dřív, dokud nebude schválený víceletý věnoční rámec. Pro výroby, eh, pro výbory to samozřejmě znamená, že se musí eh, jednat tedy také o číslech, ale v podstatě musíme mít možnost, eh, abychom ještě před plénem se mohli tomu textu vrátit a podívat se, jestli tam budou nebo nebudou potřebné nějaké změny, až budeme mít celkový přehled. Já bych tedy řekl, že závěrečné hlasování ve výboru, přesně tak, jak to říkáte, eh, musí proběhnout až před plénem, což znamená o něco později. Nemusí to být hned, ale je možné to a je asi dobré to odložit pokud se týče těch eh, právních základů eh, vůči radě, tak samozřejmě pak Connecting Europe je možné zapracovat do všech mechanismů. Tak, já doufám, že ta diskuse to teď vyjasnila. Já tedy vím, že s odbornými výbory nás chystá ještě další, nás čeká ještě další debaty a každý zpravodaj pro každou část eh, finančního rámce pro nový rámec, tak eh, každý z těchto zpravodajů je tedy vyzván k tomu, že eh, zpravodajové jsou vždycky ve Štrasburku v pondělí zváni na schůzku aby si projednali to, co vlastně se odehrálo za poslední měsíc, případně aby se informovali o novinkách. No a teď bychom vlastně mohli přejít k bodu číslo pět, Ale já bych vás poprosila, abychom místo toho přeskočili na osmičku, poněvadž tady nemáme ještě zpravodaj pro sedmičku. Já myslím, že on by tady mohl být někdy kolem půl páté a pak tady budeme moci pokračovat s Janem Kozlovským. Děkuji vám, paní předsedající. Tak, eh, zavedení partnerského nástroje, to má tedy eh, nahradit současný nástroj eh, komplikovaného názvu eh, země a teritoria a tak dále, eh, prostě na podporu spolupráce s rozvinutými zeměmi. Zavedení nového instrumentu financování je důležitý, poněvadž působnost toho starého je poněkud omezená. My máme nové výzvy globální ekonomice, Eh, nové struktury, nové eh, rozsáhlé smlouvy o spolupráci s dalšími zeměmi. To znamená, že toto je nástroj, pomocí kterého Evropská unie eh, může efektivněji prosazovat své zájmy a to po celém světě. Dalším argumentem pro zavedení tohoto nástroje je vznik těch nových ekonomických obrů, jako je Brazílie nebo Čína. A samozřejmě také je to otázka dialogu a integrace, což je součást strategie do roku 2020. Ten nový nástroj pro Partnerství bude mít několik cílů, především bude garantovat mezinárodní dimenzi naší strategie do roku 2020 tím, že se soustředí na politický dialog a společný přístup ke globálním změnám. Za druhé, měl by zlepšit přístup na trh a mělo by vzniknout více příležitostí pro investice a obchodování, zejména pro menší a střední podniky. Za třetí, zviditelní EU a její roli na globální eh, aréně, eh, zejména pokud se týče dialogu a kooperace s největšími producenty, spotřebiteli energie na světě, tak abychom si zajistili vlastní energetickou bezpečnost. Měla by tomuto nástroje eh, být přidělena více jak 1 miliarda eur v letech 14 až 20. Pro srovnání současný eh, víceletý eh, program obsahuje pro tento cíl pouze 304 miliony, ale my tady nehovoříme o konkrétních finančních částkách zatím, protože nejdříve se musí dotáhnout vyjednávání o víceletém rámci já si myslím, že by bylo dobré eh, se zaměřit eh, potřebu eh, posílení soudržnosti a lepší kooperace a koordinace mezi jednotlivými programy, aby nedocházelo k přesahům a prostě aby se posílila synergie a evropský přínos. Také bych si přál zdůraznit roli Evropského parlamentu v rozhodovacím procesu, protože kdekoliv je řeč o výdajích z evropského rozpočtu, eh, parlament se sehrává důležitou roli jako rozpočtový orgán. Dále je třeba vyjasnit, jestli chceme mít v rámci tohoto nástroje zřízený rezervní fond, a to znamená, že budeme potřebovat také kritéria na uvolňování prostředků z tohoto fondu. Dále Klíčovou roli tohoto instrumentu je také podpora spolupráce mezi firmami, zejména malými a středními. Nicméně třeba si uvědomit, že použití tohoto nástroje v žádném případě nemůže vést k nepříznivým změnám na evropském trhu práce, například eh, v odchodu malých středních podniků mimo Evropu, to by určitě nebylo v zájmu našich občanů. Každopádně chci zdůraznit, že ten nový nástroj partnerský zdá se být velice důležitým nástrojem, eh, zejména v rámci strategie 2020. Děkuji vám. Má k tomu někdo něco stínový zpravodajové z jiných frakcí? Chtějí se vyjádřit? Má to být výměna názorů. offensichtlich Jan sind alle ähm, äh, mit äh, dem äh tak je zjevné, že všichni souhlasí. všechno je jasné, ano. Tak eh, zprávu jsme tedy už viděli, už existuje aspoň tedy v angličtině. Pozměňovací návrhy podávejte do 25. dubna 2012 do 12. hodiny v poledne a hlasování by mělo proběhnout posledního května. Co? Denn wir, wir sehen ganz einfach, dass ähm, äh, die im, im äh, Inter, also im je zřejmé, že ve výboru pro mezinárodní obchod INTA se bude hlasovat 21. června, takže naše stanovisko bude k dispozici s dostatečným předstihem. Takže nikdo se nechce přihlásit do debaty. No dobře, no. Ja. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir sind ohnehin nur noch ganz... A nyní máme problém. Je nás tady bez tak velice málo poslanců a naše spravodajka pro bod 7 není přítomna a ani nepřichází. Když si zde, je tady otázka, eh, je možné, abychom nyní již hovořili o finančním nařízení? Dobrá. V mých podkladech eh, mám napsáno, že členové výboru pro rozpočtovou kontrolu se dostaví v pět. Ti, které jsme pozvali. Já, eh, mně je to v zásadě jedno, ale nechci, aby potom na mě, eh, mě někdo vyčítal, že jsem to příliš urychlila, ale Nemohu jim tady nadiktovat, že mají mluvit eh, každý deset minut. Ja, das ist, ist, wer weiß, wo die abgeblieben ist. Also, ich habe jetzt echt ein schlechtes Gewissen gegen. Mám špatné svědomí vůči kolegům, kteří tady věrně sedí. Kdybychom ve čtvrtek odpoledne ještě vložili do naší schůze přestávku, já nevím. Eh, já si myslím, Jan Muller je tady a já s Janem, my jsme ti, kteří tam se vždy účastníme těch jednání a nyní jsme ten výbor pro rozpočtovou kontrolu. Já si myslím, že už sem jaksi masy nedorazí a pokud přijde někdo, kdo tady nebyl, tak já jsem ochotná mu to vše zopakovat. Dobrá, pokud s tím tedy všichni ostatní souhlasí, tak budeme pokračovat. A jsme u bodu 9. A žádná pauza a při, eh, slovo přebírá Ingeborg. Děkuji. Od poslední výměny názorů ve výboru pro rozpočtovou kontrolu jsme měli další dvě setkání dialogu, kterého se vždy účastní Jens Gaja a Jan Mulder. Děkuji. Eh, alespoň jednou jsme již hovořili o všech článcích a s výjimkou 199 a 201 212, což jsou tedy úvodní ustanovení a akty přenesené pravomoci. Stále e, jsou tam otevřené ještě některé maličkosti, ale i některé důležité body, a to je cancellation a carry over od e, těch e, prostředků, tedy teď ten balíček VFR, je to stále otevřené, když jsme o tom dvakrát mluvili, my se tedy snažíme mít nějaké řešení a vypadá to tedy tak, že máme na stole pozměňovací návrhy, jejich cílem je aby vlastně žádný rozpočet nebyl, nebo kteří se snaží zamezit tomu, aby rozpočet nebyl. Eh, my se tady snažíme nalézt řešení pro převody článek 2225. V rámci posledního trialogu jsme říkali, že článek 929 a pak jsou tam některé články, které se týkají VFR, 48-49. Stále otevřený článek 46, to je sdílené řízení prostředků a s tím se eh, souvisí jak článek 57 a veškeré tránky k finančních obrad. A jsou to články 76-77. My chceme, aby byla jasná definice kompetencí a úloh a rada se chce pouze omezit na funkce. Efekt je tento. Má to e, velké dopady na finanční opravy, protože nakonec vlastně je naprosto nejasné, kdo co dělá a tomu se chceme nutně vyhnout i na základě zkušeností z posledních let. Další sporné bory, ty důležité, jsou tyto. Eh, zpětné získávání prostředků. My tam chceme velice jasná, přísná pravidla pro výjimky a rada chce, aby eh, zpětné prostředky a ty příjmy z nich zůstávaly v členských zemích. My jsme zcela proti, protože jinak nebudeme mít vůbec žádný tlak, který eh, v ruce nic, pomocí čeho bychom mohli vyvět tlak na veřejnou zprávu. A pak se velice dohadujeme o slovu akreditace. Komise chce, aby členské státy akreditovaly kontrolní úřady. Rada chce, aby tam bylo označení designation, že to tady budeme my pouze jaksi označovat a oni si pak budou dělat, co budou chtít. A toto je něco, co je nepřijatelné. Dále platby, kdo je bude pozastavovat, kdo bude moci zmrazit platby. Rada tam chce mít míně, méně přísné podmatky pro pozastavování. Chce tedy mít a pak mít ovšem automatismus v oblasti ukončování plateb. To my nechceme, my chceme, aby to vždy ověřovala komise. Další věc, Declaration of Assurance, to se nám rovněž nelíbí, s komisí jsme pro, rada je proti. A co se týká roční závěrky, to rovněž eh, způsobuje problémy. Je to slovo roční, to nám tedy dělá problémy, protože pokud by tam byla ta roční zásada, tak by ty projekty musely být uzavírány dříve. My tedy chceme lepší přehled o tom, co se v projektech děje a proto nám jde opravdu o to, abychom jednou za rok mohli každý projekt prověřit a aby se také zaplatilo to, co bude moci být zaplaceno. Dále článek 128-129 je také otevřený, jsou to ceny. My chceme, aby ty ceny byly zapojeny na základní právní akt a býtilo by se to cen do 2 milionů eur. Komise říká, že tam má být 5 milionů eur. 5 milionů eur bez dokladů jen tak vydat, pouze proto, že se nějaký úkol splnil. Já si myslím, že je to příliš mnoho peněz. Takže o tom také diskutujeme. Rozhodně chceme mít vliv na tuto záležitost protože to jsou pak věci, které jsou potom pryč a my je vlastně odevzdáváme z našeho naší oblasti působnosti. Co se týče finančních nástrojů, tomu jsme se velice věnovali a momentálně to vypadá tak, že bychom mohli dosáhnout velice dobrou dohodu v této oblasti. Finanční nástroje jsme navázali na základní právní akt, máme tam i projektové bondy jako finanční nástroje. Rada tam přišla s výhradou, protože projektové bondy nechce. A je jasné, že ty zpětné toky z finančních nástrojů musí být takové příjmy, které budou opět dány k dispozici finančnímu nástroji. Rada je také proto, tedy proti, promiňte. My tedy chceme, aby ty finanční nástroje byly opravdu takové, aby opravdu fungovaly. Prosím, nemohli byste vést spory někde jinde? Paní Grasa se omlouvá za tuto poznámku. Dále, co se týče těch reporting obligations, tam jsme pracovali na té přesné formulaci, tedy to jsou ty závazky, podávat informace. Momentálně budeme mít eh, pracovní dokument, jakožto průvodní dokument rozpočtovému plánu, kde přesně stojí, jaké nástroje kde byly a jaký multiplikační efekt mají. Tento pracovní dokument nám naše práce jasně ulehčí a bude tedy jasné, že pomocí reporting obligations máme, pře- budeme mít přesný přehled o tom, co se děje a na čem se pracuje. A nyní jsme u otázky předčasného ukončení, je třeba ji dojasnit. Pokud tedy nějaký program dobře nefunguje, je nutné mít možnost to předčasně ukončit. O tom právě diskutujeme Například včera eh, v poledne jsem měla schůzku s eh, generálním ředitelstvím pro rozpočet, ale to jsou všechno věci, které překonal lze, jistě se nějak dohodneme. Co se týče absolutoria, tak tam jsme nepokoupili ani opít. Eh, má, právě projednáváme zvláštní ustanovení, které se týkají výzkumu a nákladů způsobilých eh, pro podporu a týká se to malých a středně velkých podniků. Chceme to dořešit, jsme tam docela daleko. Co se týče toho výzkumu, tak se nám podařilo opravdu průlom. Jsou to opravdu jasná zjednodušení, které jsme dosáhli, akceptovali jsme paušály a rovněž jsme zajistili právní jistotu v oblasti paušál tak aby se opravdu příjemci mohli eh, spolehnout na to, že paušála je paušála a že ne bude muset někdy po letech předkládat každou jednotlivou stvrzenku, kterou již dávno nebude mít. Co se týče tedy výzkumu, tam jsme na velice dobré cestě. Trust funds, eh, ty jsou stále otevřené Rada to chce omezit, my to nechceme, my tedy chceme, aby ty svěřenecké fondy, aby zde byla možnost, aby komise se jim mohla věnovat a mohla to řídit. Pak jsme měli trialog s Monikou, tam se to týkalo budov, tam je otevřeno, jsou otevřené dvě, tři záležitosti, ale já doufám, že to brzy dořešíme. Velké problémy jsou eh, PPP, tedy partnerství soukromého veřejného sektoru. My jsme řekli, že chceme evropské PPP modely, ale že nechceme ty národní soukromě právní PPP modely. My jsme o tom velice dlouho diskutovali, jak to tady má vypadat a jak bychom to mohli zrealizovat. Eh, představte si, že v rámci rámcového programu pro výzkum, co se stane, když třetina prostředků bude dlouhodobě zavázána v projekte PPE, tedy déle než 7 let. Když potom v roce 2020 začne nové období a budeme muset vlastně již na třetinu mít zavázanou a už e, vlastně nebudeme moci s těmi prostředky disponovat, protože to bude pokračování těch starých projektů PPE, tak to nebude dobrá situace. Momentálně tedy diskutujeme o tom, že když budou ty soukromé PPE, tak si musíme dát pozor, aby nám to jaksi nesežralo příliš velkou část rozpočtu. Je třeba si dát pozor na to, kolik toho tam budeme mít a já bych opravdu radila, abychom nešli cestou toho automatismu. Je důležité, aby PPP byly tak viditelné jakožto finanční nástroje, abychom každý rok měli vliv na to, kolik peněz se do toho dá abychom tady neměli jakýsi blok výdajů, který nám, který nám bude tajně nadůstat a který nám potom bude od, odjímat náš manevrovací prostor. To jsou takové věci, které nám tady jaksi potají, někde rostou a když si všimneme toho, že to přirostlo narostlo příliš, tak už pak bychom neměli možnost to osekat. Takže pozor, je důležité, abychom měli přehled eh, o těchto věcech a abychom jako výbor pro rozpočet si zachovali naši moc v tom smyslu, abychom roz, mohli rozhodnout o tom, eh, jak, do jaké míry něco takového může narůstat. Eh, ještě jsme to nedořešili, ale přesně tedy o to nám jde. A není aktiv přenesené působnosti. To je debata, kterou jsme ještě nevedli, protože nejsme vůbec schopni ani náznakem se na tom shodnout. Je tam celá řada věcí, o kterých se ještě dohodneme. Například naposledy jsme se věnovali tomu, jak má vypadat návrh rozpočtu, jaké dokumenty k tomu mají být. Týkali se to, rovněž jsme posílili reporting navzdory všemu a svázali jsme to tak, že máme jakési balíčky dokumentů, k různým problémům a které budeme takto dostávat. A to je užitečná věc. Téměř jsme tedy se shodli eh, na všem až na článek 45, tam jsou ještě některé otevřené problémy. Článek 56 je celý otevřený, to je sdílený management, 57, tam máme dvě odstavce nepřímé řízení a kontroly ex ante, dále odstavec 58, 59, tam jsou si exekutivní výkonné agentury, 60 omezení rozpočtové pravomoci. To je vlastně už vyřízeno. 61 až 72 je vyřízeno. téma accounting jsme vyřízili, elektronická zpráva jsme vyřídili, veřejné zakázky, audit, to jsme vše vyřídili. Speciální záležitosti, které se týkaly soudržnosti, zemědělství, výzkumu a zahraniční politiky, toto vše je vyřešeno. Dále Evropské úřady rovněž vyřešeno. a také Administrative Appropriations Export, to jsme rovněž dořešili. Tady většinou věcí jsme vyřešili. Opět eh, čelíme tomu problémy, že tam je prostě řada detailů na několika místech, které ještě nejsou dořešeny. Dnes odpoledne máme pracovní skupinu. Momentálně jsme dostali asi 15 či 20 nových neoficiálních dokumentů z komise a někde tedy by měl se mnou večer setkat a propracovat to, abychom tedy zítra věděli, co budeme dělat, protože máme zítra opět trialog od devíti a eh, já doufám, že se nám podaří tyto detaily, ty maličkosti, které jsou ještě otevřené, dořešit. Já doufám, že se nám podaří dodržet časový harmonogram, tedy červen 2, Strasburg. Já Eh, jsem zvědavá na to, jak to bude vypadat, až se ta práce dokončí, až budu mít konečně opět čas a nebudu se věnovat pouze trialogům. Děkuji. Děkuji. Pokud eh, bych eh, teď měla říct, že všichni si uvědomujeme, jakou skvělou práci odvádíš, tak to by asi nebyla pravda. Já nechci lhát, ale víš dobře, že já, aspoň já, tomto, eh, chví, v tomto okamžiku bych něco takového neudělala, nechtěla, asi bych ani nemohla. Jenom měl bych jednu otázku, takovou zásadní. Že hovoříš, že je to vyřízeno, tak to znamená, že parlament, rada i komise se shodly a řeknou, dobře, tak to bude vypadat ten odstavec v příštím eh, řádu. Takže eh, ne, že by se nějak zhodli, to zase ne, ale nikdo neřekl ne. Dobře. Mám tady ještě jednu otázku. Protože eh, v různých eh, fondech to trošičku vří, tak v tom finančním nařízení existují ustanovení k vrácení DPH a můžeš mi říct, jak to vypadá. Tak je to jeden z dosud nedořešených odstavců. My jsme předložili jasné pozměňovací návrhy, kde se říká, že si přejeme, aby DPH, tedy ne, aby se vracela, prostě takto, pokud jde o to, Eh, že eh, státy tedy, pokud eh, srážejí z těch prostředků DPH, tak by se měly potom vracet, ale v podstatě by to mělo být tak, že by se nesměla stahovat ta DPH. Tak české země opravdu tedy předložily pozměňovací návrhy a já tedy doufám, že vzhledem k tomu, že jak je to opravdu nutné, tak mě se tedy doufám, že opravdu se nakonec prosadíme my Eh, v jiných bodech nevím, třeba tedy rozpočet pro rozvojovou pomoc nebo také absolutorium pro radu. To jsou eh, obtížná, nedořešená, těžko řešitelná témata. Eh, u těch dalších problémových témat si myslím, že to, to nejsem tak optimistická, ale potom jsou ještě nějaké další, kde prostě to musí nějak jít. Bylo by naprosto nezodpovědné, aby se musela vrátit eh, na straně příjemců DPH eh, z dotací z EU. Tak teď se hlásí Salvador a potom Eida. Děkuji. Já naprosto souhlasím s tím, co eh, Inge tady jak postupovala, ale mám takovou otázku. Na, v parlamentu a v komise už nezasnívají otázka o možné flexibilitě při převodech prostředků na konci roku. Inge ví, že členské země závěrečné účty předkládají až na poslední chvíli takže by mohlo být skutečně obtížné eh, provést převod dostatečného množství prostředků mezi 31. červencem a 1. lednem eh, na to, aby se zaplatily všechny účty. Já tady doufám, že eh, komise v tom novém finančním nařízení snad Eh, zapracuje více flexibilitu, které umožní tyto převody meziroční. Ejda. Tak eh, já taky mám otázku na zpravodajku. A sice, vy jste hovořila o Eh, schůzí, které vás čekají ohledně politického trialogu. Eh, víte už zhruba harmonogram, eh, jak by to mělo vypadat, jak dlouho by to mělo trvat a přesně ke kterým tématům? Tedy v těchto politických triologů, jaká témata se mají týkat a kde jsou ty největší potíže, kde je to napak jednoduché, kde je dohoda těžká, abychom prostě měli celkový přehled. Tak, eh, než tam ještě jiné slovo na závěr, ptám se zástupce komise, zda by se vyjadřila ke stavu jednání o finančním nařízení. Děkuji vám. Já si myslím, že paní Gressle opravdu vykreslila velmi objektivní stav věcí. Díky té obrovské práci, kterou si odpracovala zejména paní Gressle a taky dánské předsednictví, tak myslím, že se podařilo prosadit mnoho užitečného. A já myslím, že tady jsou eh, různé takové eh, selibné elementy. No, eh, pokud se týče toho nejcitlivějšího, třeba to sdílené řízení, tak zde komise dělá všechno pro to, aby došlo k shodě a ke splíšení mezi radou a parlamentem. My jsme tady navrhli několik možností, nevím, pro které z nich se strany na konci rozhodnou, ale máme tady finanční instrumenty a samozřejmě ta otázka DPH je velmi důležitá a je třeba ji vyřešit. Samozřejmě, že Eh, se to bude týkat eh, jednotlivých odvětových eh, nařízení a také víceletého finančního rámce. To prostě bude určitě součástí těch obecných vyjednávání o víceletém rámci. A já myslím, že paní Gresle k tomu přistupuje velmi chytrým způsobem. To já jí skutečně musím složit kompliment. Pokud se týče partnerství soukromého veřejného sektoru, tak to už známe, ale někdy eh, tedy většinou kritizujeme a místo, abychom také chválili, tak to určitě můžeme taky. Jinak pokud se týče eh, těch převodů prostředků, komise k tomu předložila návrh, hovořil o tom nedávno pan Levandovský, jsme v situaci, která je podobná minulým letům. Eh, máme tady eh, nějak 350-360 milionů eur. A budeme mít 375 milionů eur v podobě plateb navíc, čili to nám sice nezalepí celou díru, ale určitě nám to pomůže. Já věřím, že se nám podaří najít metodu, která bude respektovat práva rozpočtových orgánů. My jako komise se určitě nesnažíme někomu něco vnucovat, prostě snažíme se prostředky, které jsou k dispozici, eh, využít v tom krátkém čase, který nastává vždy koncem roku. Já si myslím, že to otevírá mnoho zajímavých možností, zejména v oblasti zemědělství. Eh, pak je, pak je tady taky ta otázka trust fondů, trustových fondů, a to už paní Kresla taky zmiňovala. A já bych chtěl poděkovat za velmi týmového ducha, eh, k, s nímž k tomu přistupuje zejména vůči komisi. To je opravdu velice konstruktivní duch spolupráce a daří se nám dosahovat výsledku poměrně rychle. Doufáme, že dánské předsednictví bude ochotno v tom trialogu postoupit poměrně rychle a to je důležité, aby se nám ještě do léta podařilo eh, dokončit jednání, poněvadž všechny ty změny do finančního nařízení se potom musí implementovat a to bude eh, řada měsíců, poněvadž takisto vyžada, vyžádá eh, změny v našich IT systémech a mm, různých řídících nástrojích, čili to nás čeká ještě obrovské množství práce. Děkuji. Tak já teď nevím, jestli mám všem blahopřát eh, taky k té harmonii eh, mezi spravodajkou a komisí, nebo jestli toho mám spíše bát. Inge, závěrečné slovo. Ano, eh, jen, jen klid, ono to eh, bude v pořádku. Já jsem chtěl také, chtěl také poděkovat panu generálnímu ředitelu a jeho týmu, poněvadž Eh, tady je důležité, že se nám daří vždycky předkládat eh, návrhy, které nás posouvají vpřed. Eh, prostě toto téma 200 různých návrhu tady prostě bez konstruktivního přístupu ze strany komise bychom to nezvládli. A já také bych ráda, kdyby se to zvládlo ještě za tohoto předsednictví, abychom zase nemuseli každému v začátku vysvětlovat, o čem to je. No, to je eh, toho eh, filmu. Eh, z toho filmu, kdy se člověk vždycky každé ráno probudí o jeden den zpátky. No, takže teď to doufám uděláme jinak. Čili to se týká toho převodu na konci roku. To je, to je prý inteligentní řešení, to je další kompliment eh, pana ředitele, čili my bychom skutečně potřebovali eh, vždycky eh, najít jakýsi 13. měsíc na konci roku, prostě abychom měli tu potřebnou flexibilitu. Tady v podstatě jde o to, že my potom Eh, na konci roku během velice krátké časovém úseku uvolníme obrovské množství eh, prostředků, takže eh, to bych chtěl trošku nějak jinak a to má své důsledky a ty jsou pro nás také těžké. My vždycky na konci roku tady máme prostředky a pomocí pozměňovacích návrhů se snažíme nějakým způsobem eh, vynaložit. Eh, my tady musíme to nějakým způsobem prostě zlomit, eh, najít nějaký nový způsob a to musíme dojednat v tom politickém trialogu. To se musí Eh, nějakých politicky vyřešit. I ten 13. měsíc budeme muset nějakým politickým způsobem vyřešit. A i to DPH konec konců, protože to je možná eh, článek 56, který je třeba politicky do dořešit. Já tedy určitě tam, kde je zapotřebí politického řešení, tak chci, aby to řešení skutečně vzniklo. Já vím, že je to práce na drobných detailech které jsou mimořádně důležité. A jestli se mýlím, tak mě opravte. Ale když si tedy představím, že eh, velvyslanec eh, toto musí všechno pročíst a nastudovat, tak už jenom tedy, než otevře tu, eh, tu s tou složku, tak už je z toho otrávený a, a z otrávenosti jsou potom špatné výsledky a my prostě opravdu musíme se snažit o nalezení nějakého dobrého, co nejlepšího řešení a ne to jenom prostě eh, to tak nějak vyjde, tenhle ten přístup nejde. No. Čili já opravdu eh, vím, že mnohé lidi to eh, nebaví a jejich špatné nálady se opravdu, opravdu bojím. Teď eh, už eh, ten seznam problémů, které tady máme na politický trialog, tak to skutečně ještě příliš mnoho, je to příliš dlouhé, takže já doufám, že se nám z toho podaří eh, nějaké body vyřešit předem. To jsou opravdu velké výzvy, náročné výzvy, ale já myslím, že když je vůle, tak to prostě nějakým způsobem půjde. Na naší straně vůle je, na straně komise myslím taky, eh, ten zbytek nevím, no. Ale já si myslím, že prostě všechno musí mít svůj eh, konec a termíny, včetně politického trialogu. Tady to jsou prostě eh, body k substanci, ne jenom nějaké jiné různé pohledy na to, ty, na to tež. Čili to jsou ty výzvy. Máme tam totiž e, nové finanční instrumenty, PPP, trust fondy, čili to všechno jsou novinky e, ve finančním nařízení tím se musíme propracovat, prokousat nějakým způsobem. Pravidla, které tady máme, eh, to je prostě to nejlepší, k čemu jsme zatím byli schopni dospět. No a eh, já doufám, že to dopadne dobře. Děkuji vám, že jste mě naslouchali. Ano, děkujeme za odvedenou práci, obrovské množství práce. No a těšíme se na spolupráci na další zprávě. Nyní se dostáváme k poslednímu bodu na našem pořadu jednání a to je bod číslo 7. Naděžda Nejnský je zde a budeme moci tedy hovořit o výroční zprávě Rady pro Evropský parlament o společné zahraniční a bezpečnostní politice, respektive Naděžda nás o tom reinformovat. Prosím. Velice děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat za pochopení a hned se tedy podíváme na ty konkrétní body. Ve zprávě o SZBP z roku 2010 vítám úsilí Rady o maximalizaci e, účinnosti nástrojů, které využívají. A také bych chtěla zdůraznit význam mezi další mezi další, zdůraz, eh, význam dalších eh, synergií a další spolupráce, protože rozpočet eh, SZBP je omezený. To znamená, že každá synergie by měla být využita, abychom zlepšili dopad celkových evropských akcí. I když tento přeskum se týká hlavně SZBP, je to vlastně ex post, kontrola. Je to něco, co dělají naše kolegové ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Myslím si však, že se zde můžeme poučit a zejména eh, se také můžeme eh, v tom inspirovat při přípravě nařízení o, vní, o Evropské službě pro vnější činnost. Co se týče SZBP, tak v roce 2010 zde to vlastně celkově to bylo pouze vyčerpáno 3,5 nebo 282 milionů. Také mi dovolte připomenout, že Evropský parlament eh, vlastně odsouhlasil ty prostředky těsně před dohodovacím řízením, což byla taková strategie. Chtěla bych to ještě nechat na další diskuse, ale chtěla bych vám ještě říci, abyste na to měli stále na paměti, až budeme hovořit o možnostech synergií. Oni by totiž eh, chtěli uchovat svůj rozpočet, přitom jsou tam určité nesrovnalosti ohledně čerpání rozpočtu, zejména v porovnání um, těch prostředků a při plánu na rok 2020, 2012. Eh, Pan Lamasur eh, zaslal dopis, který se týká těchto nesrovnalostí, protože u některých prostředků, které vlastně nebyly původně vyčerpány, se nyní e, požaduje nárůst. Takže pan Lamasur požadoval vysvětlení. My doufáme, že zde dostaneme zpětnou vazbu. Také bych chtěl pogratulovat panu předsedovi Lamasurovi, bohužel zde není. Děkuji mu za jeho proaktivní přístup. Nyní se již zaměřím na diskusi z minulého týdne, která se týkala učenosti zahraniční politiky EU. Pokud bych mohla stručně eh, zrekapitulovat eh, závěry, tak je to tak, že prostředky v této oblasti by měly být eh, více zacíleny a je důležité, aby ty prostředky byly zacíleny tak, aby byly co nejúčinněji. Velice často zde je nedostatek eh, koordinace mezi Evropským parlamentem, národními parlamenty a je zde i nedostatek koordinace mezi jednotlivými vnitrostátními parlamenty, což je přitom základní podmínka toho, abychom zde docházeli, nacházeli synergie třeba pro Afghánistán nebo my. Čili jak můžeme zlepšit situaci? Můžeme více sdílet klíčové vojenské infrastruktury, dále můžeme také zlepšit koordinaci při plánování vojenských misí a operací. A myslím si, že také musíme vzít v úvahu, že eh, bychom měli být transparentnější v oblasti informací. E, také tedy podporuji ustanovení, aby zde byla spásní speciální linie pro každou misi v rámci SZBP, což by tedy zlepšilo transparentnost u jednotlivých misí. Jak jsme již hovořili, jak jsme již říkali, tak jedná se zde o náklady na SZBP. Jde o to, že zde nemáme Eh, dostatečné informace o všech těch misích, které byly v rámci společné zahraniční bezpečnostní politiky uspořádány. Děkuji za, informa- děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Přeje si někdo vystoupit k tomuto bodu? Všichni jsou již poněkud unavení. Čtvrtek odpoledne možná všichni ti, kteří zde již, ještě trvávají, již mají před očima Velikonoce. Takže já jenom doplním informaci o časovém harmonogramu. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 25. dubna v 10 hodin a Naděždino stanovisko budeme přijímat 31.5. a výběru AFET ho tedy pošleme a výbor AFET bude hlasovat v červnu. Pokud si nikdo nepřeje komentovat podrobnou zprávu Naděždyně v Něnské, tak jsme dospěli ke konci naší schůze. Já děkuji všem, kteří zde tak dlouho vydrželi a všem, kteří jsou zde, přeji veselé velikonoce a aby si během svého týdne trochu odpočali. Uvidíme se zpět v Dubnu.